a vycházeli jsme přece z zcela objektivních ukazatelů. Děkuji. Děkuji za vaši otázku, i když je pravda, že v tuto chvíli nehovoříme o rozšíření Severní Makedonie a Albány, protože zítra bude to hlavní hlasování. Co se týče Schengenu, tak rozhodně ano, tady souhlasíme s tím rozšířením o tři další státy. Samozřejmě ve chvíli, kdy všichni na to budou připraveni, to znamená ve chvíli, kdy se vyřeší otázky také návratu uprchlíků a také zacházení s uprchlíky na hranici mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Pan Borchia. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže Rada se snažila nějakým způsobem pokročit v rámci procesu rozšiřování EU po dlouhé době nečinnosti, ale pan prezident Macron přišel s vetem. Ono to asi všechno souvisí. Uh, Eh, s tím, co se stalo s eh, kandidátkou na komisařku paní Gulár. To znamená, že tady se zase utrácí peníze daňových poplatníků zcela zbytečně a nikdo si nevšímá varování z účetního dvora a všichni čekáme nebo očekáváme, že Albánie si to všechno vyřeší sama. Kromě toho Albánie je součástí islámské konference a zatímco my tady prostě vyhazujeme peníze, tak islámská konference eh, schromažďuje peníze a podporuje vlastně eh, nové islámské školy. Podívejte se, Tesaloniky nejsou skopě. Podívejte se, máme tady eh, rusko-čínský vliv eh, na Balkáně. Kromě toho oni si koupili přece půlku Balkánu. Pan Alex- Aleksandrov Jordanov, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Francie není státem, který by se dopouštěl chyb jen tak z nedbalosti. Francie je státem, který údajně ví, co dělá. Ale toto francouzské rozhodnutí slouží ruským zájmům na Balkáně. A Rusko, jak víme, je proti evropské a euroatlantické integraci zemí západního Bal- Balkánu. Víme, že Rusko vedlo a vedle, vede hybridní válku. Je velkou chybou Macrona toto rozhodnutí a v důsledku toho dojde k předčasným volbám v Severní Makedonii. Neměli bychom však čekat na výstup těchto voleb, ani bychom neměli čekat na summit Zagrebu, protože eh, prezident Macron pak řekne, no počkejme, co se stane, až bude nová vláda. Ale tím se jen ocitneme v nebezpečné politické spirále. Doporučoval bych Paříži, aby si nehrála hry s Bělehradem a Moskvou. Pan Benife. Presidente, sono convinto che lo stop... Eh, Jsem přesvědčen, že zahájení vyjednávání rady ve vztahu k Albánii a Severní Makedonii je obrovskou chybou. Tyto země se ze všech sil snaží vstoupit do Evropské unie. Presp, dohoda v Prespě 2018, mnohé reformy, které byly implementovány v Albánii, to všechno z popudu Evropské unie. Takže já si myslím, že je důležité, abychom se přesunuli do nové fáze. Nechceme zmařit naděje těchto občanů lidí, kteří chtějí to nejlepší. Mnozí z nich docház, dostávají remitenční platby, například z Itálie. Takže musíme změnit to, jak se na to instituce dívají. A nemůžeme jen říkat, že tu není dostatečný rámec, musíme ho zlepšit. Hölgyeim és uraim, az, ami a múlt héten... Děkuji. Eh, pane komisaři, eh, pane ministře, eh, co se stalo v Evropské radě minulý týden? Znamená to vlastně, že Evropská unie stala, ztratila důvěryhodnost v procesu rozšiřování. Už nemá teď právo určovat reformy na západní Balkáně, protože sama nedodržela své sliby. Víme, že reformy je třeba implementovat, ale vztahy mezi státy nejsou jednosměrný provoz. Kdybychom opravdu kdybychom konečně viděli, že vlastně EU tady není vlastně vůči stranou a že tady vlastně e, e, existují úplně jiné zájmy. Skeptikové říkají, že nejdříve potřebujeme institucionální reformu v rámci EU, ale bylo by nespravedlivé, kdybychom od států západního Balkánu prostě očekávali, že oni budou trpělivě čekat, dokud se nějakým způsobem nedohodneme. To znamená, Evropská komise tady musí najít nějaké řešení, které bude akceptovatelné pro všechny. Pan Mixer, jedna minuta. President. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, rozhodnutí rady nezahájit tato jednání bylo vysoce politováníhodné, bylo to jednoduše špatné. Hodně už bylo řeklo, co by to mohlo znamenat ve smyslu ztráty důvěryhodnosti nejenom vůči těmto dvěma zemím, ale vůbec a jak to může destabilizovat eh, celou, celý region. Je hlavně škoda, že to odmítnutí vycházelo z domácích politických eh, úvah a v určitých členských státech. Nebyl to výsledek žádného neúspěchu eh, států, které žádali o jednání. Naopak, zejména vedoucí představitelé Severní Makedonie projevili velkou odvahu, aby vyřešili dlouhodobou neschodu se sousedem. Doufám, že tedy eh, se to opraví tak chyba, než se způsobí neodčinitelná škoda naší důvěryhodnosti a společným zájmům našeho společenství. Pan Kokalary má jednu minutu. Paní Kokalary, Děkuji, děkuji. Pan Macron zde byl před rokem v tomto sále a hovořil o tom, jak vlastně eh, evropská demokracie musí vnímat toto jako velkou příležitost. A to, kdybychom se vzdali demokracie, tak by samozřejmě byl negativní signál. O to politování hodnější je to, že vlastně v tuto chvíli vznesl veto eh, proti zahájení těchto vyjednávání se Severní Makedonii a Albánii. Protože podívejte se, rozšiřování je ta nejlepší nebo ten nejlepší nástroj Evropské unie a my nemůžeme se otočit zády k těm, kteří se snaží demokratizovat. Musíme být odvážní a musíme dělat, co je v našich silách, protože pokud my nebudeme podporovat západní Balkán, tak to bude Rusko, Saudská Arábie a další státy státy, Čína. A my nemůžeme v tuto chvíli prostě pošlapávat sny těch, kteří se chtějí stát eh, členem Evropské unie a proto Evropská unie musí v tuto chvíli jednat daleko intenzivněji a tímto se dostáváme ke konci seznamu řečníků a co se týče postupu ke HDI, tak jsem

Děkuji vám, eh, pane předsedo. Jakožto přítelkyně západního Balkánu nepochybuji o tom, že Albánie, Albánie a Severní Makedonie se jednou stanou členy Evropské unie opravdu učinili zatím velice důležité a úspěšné kroky, aby se stali členy. A ta poslední sabotáž ze strany Francie, Dánska a Nizozemí v radě je politování hodná. V mnoha směrech Albánie a Severní Makedonie jsou před některými členskými státy EU. Například oba státy eh, ratifikovali úmluvu z Istanbulu, zatímco můj stát, eh, Spojené království, zatím Otálí a Bulgarie tak také. Proto volám, aby eh, Evropská rada to dala znovu na pořad jednání a aby souhlasila se zahájením přístupových jednání, protože image Evropské unie bude dotčen západních, na západním Balkáně a v celém Evropské unie, pokud neprokážeme politickou integritu a otevřenost. Jsem přesvědčena, že budoucnost západního Balkánu je v Evropě a že budoucnost Evropy je v jednotě se západním Balkánem. Pan Austravičus. Pane předsedo, komisaři, kolegové, kolegyně. Je tu přístup, e, příslip Evropy, která bude v míru a rozšiřování je tím nejlepším prostředkem, který povzbudí evropské země k tomu, aby rozvíjely tržní ekonomiky, aby zlepšovaly blahobyt svých občanů. A co je nejdůležitější, aby dosáhly regionální spolupráce a stability akční, eh, prostřednictvím akčních plánů a partnerských dohod, tak ehm, vlastně eh, dáváme našim eh, sousedům vysoká kritéria, ale přitom nedodržujeme vlastní část tohoto závazku a to je naprosto neospravedlnitelné. Možná, že nejsou připraveni ještě dnes, ale musíme přihlédnout k dlouhodobé perspektivě. Musíme vyvážit úsilí takových států, jako je Rusko, které svými návrhy slibují pouze krátkodobé zisky, zatímco perspektiva přistoupení k Evropské unii je ta, ten nejkvalitnější eh, úroveň života a základních svobod a míru. Takže musíme postupovat vizionář, vizionářskou politikou er, evropského rozšíření. Paní Fan Komon Tabal, Děkuji, děkuji milí kolegové, milé kolegyně. To, co jsme viděli v rámci posledního summitu, to je opravdu historická chyba pro Severní Makedonii a Albánii eh, stát před zavřenými dveřmi, to není negativní jen pro ně, pro mladé lidi. To je prostě negativní signál pro celý region. V minulosti spousta generací lidí na Balkáně vyrostla bez jediné perspektivy. A to vedlo opravdu velmi mnoho lidí k útěku, k odchodu ze svých eh, zemí. A všichni vlastně v tuto chvíli chtějí zajistit opravdové šance a perspektivy pro svou mladou generaci. Ale my i přesto, že byla splněna kritéria, se rozhodujeme, že tedy ta vyjednávání nezačnou a to to není, neg- to není pozitivní signál. Opravdu, opravdu ti ostatní nebudou váhat. Eh, Ruska Rusko, Turecko, Čína, Katar, Saudská Arábie, všechny tyto státy se snaží opravdu velmi intenzivně o spolupráci s tímto regionem, což nemůže být v našem zájmu. Děkuji mnohokrát. Pan Le Breton, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem rád, že rada eh, zablokovala vyjednávání o přistoupení Albánie a Severní Makedonie. Albánie je v sevření eh, endemické korupce, která dusí společnost. Každý eh, třetí občan mladý je nezaměstnaný. Samozřejmě, že probíhá reforma justice, ale výsledky jsou znepokojivé. Nezávislá komise, složená z mezinárodních expertů, Eh, která eh, pak konstatovala, že se 17 soudců zůstali jenom dva, všichni ostatní byli eh, eliminováni, zůstává jen jeden ne, skorumpovaný z těch ústavních. Takže to ukazuje na rozsah korupce. Albánie si prostě nezaslouží vstoupit do Unie. Je, jak to píše belgický lesuár, je to narkostát, který je pod vlivem pašeráků. Pan Papademos. A děkuji. Eh, před plenární zasedání eh, Evropského parlamentu bude za několik hodin hlasovat eh, s velkou většinou. Budou to všechny politické skupiny a bude požadovat na radě, aby změnila, napravila tuto strašnou historickou chybu. My samozřejmě eh, vysíláme signál z parlamentu eh, k národu Albánie a Severní Makedonie, že Evropská Unie je důvěryhodnou strukturou a vysíláme signál ve směru Emanuela Macrona, že opravdu je to chyba a jeho ne musí být velice rychle napraveno to rozhodně nepřispívá ke stabilitě, ani to nepřispívá k podpoře zájmům Evropské unie. Slouží to zájmu Putina, Erdoána, nestabilitě a podobným věcem v Evropě a na Balkáně. Proto my v této sněmovně jsme se dohodli na tomto většinovém hlasování proti radě. Je tady modrá karta, jenomže my už opravdu máme velké spoždění, proto musím tuto modrou kartu zamítnout. Omlouvám se. A nyní má slovo pan komisař Hán za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, děkuji srdečně. Děkuji srdečně za tuto opravdu velkou podporu. Podporu tohoto důležitého přístupového procesu. Děkuji také za to, že ty tyto dva státy, Severní Makedonie a Albánie, dostanou zelené světlo, že se s nimi začne vyjednávat. Nehovoříme o přístupu dnes, zítra nebo pozítří, hovoříme o několikaletém procesu, o něm se bude vyjednávat. Podívejte se, ono to opravdu trvá roky, než si získáte důvěru svých partnerů. A tuto důvěru můžete ale poté v několika málo hodinách ztratit což je vlastně něco, k čemu do určité míry na západním Balkánu došlo, ale ne pouze na západním Balkánu. A prostřednictvím tohoto rozhodnutí jsme my jako Evropská unie ztratili část tedy důvěry, spolehlivosti a také vypočítatelné nebo před, nebo vlastně to jsme, jsme nečitelní, jsme nečitelní pro naše partnery a jen se podívejte na všechny ty problémy, před kterými v tuto chvíli stojíme. Libanon, nechci ani hovořit o středním východě, Tunisko, Alžírsko, velmi nejasná politická situace tam v tuto chvíli panuje. A já mohu v tuto chvíli pouze vyjádřit tu naději, že ti, kteří se zodpovídají za tuto situaci, vlastně si neuvědomili, neuvědomili vlastně, jaké nebo jakou roli Evropská unie hraje a jak je pro nás politika sousedství opravdu důležitá a o jakou míru důvěryhodnosti jsme vlastně mohli do určité míry ztratit. A ono to bude trvat dlouho, než nám zase začnou naši partneři eh, důvěřovat. Podívejte se, já jsem vždy ten zastánce toho, eh, že vnímám napůl naplněný napůl naplněnou sklenici jako napůl plnou a ne napůl prázdnou. A podívejte se, proč už teď nezačnou tato vyjednávání? Tomu musíme velmi dobře porozumět. Nicméně občas mám tady takový pocit, že jsou zde uváděny argumenty, které vlastně mají charakter takového předvarování, aniž by bylo zcela jasně řečeno, že například ti, kteří tyto argumenty používají, jsou zcela zásadně proti rozšíření o tyto státy. Ale je důležité, abychom před další přístupovou vlnou spolupracovali lépe, intenzivněji a do větší hloubky. Teď za sebe osobně mohu říci, ano, já tomu rozumím, rozumím, mám hodně porozumění pro spoustu věcí, ale nechápu, nebo je možné a smysluplné, reálné a pragmatické vést různé procesy paralelně, protože tyto procesy se budou prostě rozvíjet v průběhu mnoha let a ve chvíli, kdy budeme hovořit o prohlubování a poté budeme hovořit o možnosti přistoupení, no tak se ta perspektiva přistoupení pro tyto státy oddálí až na dobu za několik desetiletí, za 30 let, což prostě není, buďme opravdu upřímní, žádná blízká budoucnost. Dámy a pánové, je jasné, že tom, tím člověkem nebudu já, ale jsem si jistý, že prostě moje následníci udělají všechno proto, aby tato, tyto rozhovory, tyto vyjednávání probíhaly. Podívejte se, nic není dokonalé. Ale z toho, co jsem do si vyslechl, je mi jasné, že tady i v rámci splněných kritérií je prostě možné začít s těmito vyjednáváními a žádné vyjednávání per se nevede přímo k přístoupení. Ale samozřejmě uděláme všechno pro to tedy, aby ta vyjednávání probíhala, ale také, aby se prostě vyřešily ty otázky, které ještě nejsou vyřešené. A na závěr bych vám eh, rád eh, povyprávil jeden příběh. Bude to velmi krátké. V roce 2013 jako regionální komisář v Bruselu jsem zorganizoval takový malý seminář eh, se, se zástupci občanské společnosti ze Severního Irska. Oni tehdy hovořili o různých případových studiích, o svých zkušenostech a o dalších zkušenostech z oblasti smíření a směřování. A mohu vám v tuto chvíli říct jednu věc. 90% těch účastníků v roce 2013 byli zástupci eh, států bývalé Jugoslavie a hovořili také o státech bývalé Jugoslávie. Proč oni o tom hovořili? Oni věděli, že prosperita a blahobyt na západním Balkáně může být realitou pouze pokud bude tento region součástí něčeho většího, něčeho většího jako, nebo to něčeho většího jako například Evropské unie. To znamená, chci, aby parlament Severní Makedonie věděl, že tu podporu bude mít. Děkuji všem svým partnerům, se kterými jsem v posledních měsících a letech spolupracoval. Děkuji jim tedy za spolupráci, děkuji vám všem. You, Děkuji, pane komisaři. A teď má slovo paní Topurajnen, která bude hovořit jménem Rady. Máte slovo. Pane předsedo, Pane předsedo parlamentu Severní Makedonie, vážení členové tohoto parlamentu, chtěla bych vám poděkovat za tuto diskusi a ráda bych rovněž využila příležitosti, abych panu komisaři Hánovi poděkovala za to, že neustále zasazuje o proces rozšiřování. Tato rozprava mě zase přesvědčila, že naše podpora západního Balkánu, naše podpora jejich evropské perspektivy je pevná a je trvalá ve světle prohlášení Evropské rady bude eh, se o tom hovořit před eh, summitem eh, v Záhřebu na jaře 2020. To znamená, že tento proces pokračuje, my tu práci nevzdáváme. Dovolte mi také připomenout, že dohoda o zahájení přístupových jednání je pouze prvním krokem ve velice dlouhém procesu. A bez ohledu na to, jak i já jsem osobně eh, zklamaná a frustrovaná, chci prohlásit, že teď eh, není čas, abychom se příliš zabývali tím, co se stalo minulý týden a bez ohledu na to, jak, eh, je, jak nás to pokouší, nemá smysl se snažit někoho obvinovat, protože hlavně musíme eh, se posouvat dopředu, dělat další kroky. Musíme pečlivě zvážit, jaké mají být ty příští kroky, abychom uspěli v procesu, který v každém případě bude dlouhý a který si vyžaduje ze vše, vyžádá ode všech velké úsilí. My, předsednictví, teď pečlivě eh, inventarizujeme celou situaci, aby se mohli pokračovat před. Proto bych rád ráda si zachovala optimismus a naději, ale zároveň se reálně dívám na vyhlídky, které máme na příštích několik měsíců. A plně respektuji práci, kterou provedly obě příslušné země, Severní Makedonie, Albánie až dosud. A chtěla bych je vyzvat, aby ve stejném duchu pokračovali a aby realizovali reformy v zájmu i svých občanů. Co je dobré pro ně, bude zajisté dobré a je dobré pro Evropu. Mnohokrát vám děkuji za tuto rozpravu a za vaši pozornost. Děkuji. Já jsem obdržel sedm návrhů na usnesení na závěr této rozpravy a přišly od těchto politických skupin ID, e Zelení, EFA, GUE, e SND, Renew a EPP. Dovolte mi, abych eh, poděkoval za účast na této rozpravě. Děkuji panu komisaři Hánovi, paní Tupurajnen. Rád bych také poděkoval eh, předsedovi eh, parlamentu Severní Makedonie, který se rovněž přidal k nám při této rozpravě. Končím rozpravu. Hlasovat se bude zítra. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení místo komise vysoko pro zahraniční politiku situace v Iráku, zejména násilné potlačení protestu mladých lidí a studentů. Než zahájím rozpravu, informuji vás, že pokud žádáte prostor v CatchDI a modré karty, můžete používat standardní registraci a nový systém, který umožňuje eh, registraci elektronicky. Takže vás vyzývám, abyste se sebou vždy nosili elektronické karty. Když se chcete přihlásit do CatchDI, tak můžete se začít hlásit. Od teď nemusíte čekat až na konec rozpravy. Nicméně, vzhledem k tomu, že už je pozdě, možná nebudu moci splnit všechny žádosti, vyhovět všem žádostem o CatchDI. Rozprava bude zahájena paní Tukurainen, která bude hovořit za místo předsedu komise vysoká představitel pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. At the beginning of October, protests erupted in Baghdad and later spread to the other parts of Iraq. Zatím demonstrace eskalovaly do násilných střetů s bezpečnostními složkami, což vedlo ke 110 úmrtím a 6 tisícům zraněných. Byl uzavřen internet a e, dokonce jsou tu zvláštní daně proti tiskovým agenturám, a jsou tu dokonce i neznámí útočníci, kteří zautočili na manifestanty. Už 3. října jsme jasně řekli, že očekáváme, že bezpečnostní síly budou maximálně obezřetné a při zacházení se s eh, protestanty a e, že se vyšetří tato situace. Očekává, e, a orgány irácké e, od nich očekávám, že zajistí svobodu projevu, schromažďování pro všechny občany, stejně tak jako svobodu tisku. Požadavky iráckého lidi, lidu nemohou být řešeny represí. Musíme naslouchat jejich požadavkům. A tyto protesty vznikly spontánně když mladí lidé žádali přístup k základním službám, lepším příležitostem a ukončení korupce. Jejich aspirace a stížnosti jsou legitimní a neměly by být podceňovány. Dokonce mladí lidé napříč celým středním východem se vychází do ulice s obdobnými požadavky. A zároveň tyto výzvy jimž čelí zrovna Irák, jsou jedinečné, protože tato země se vynořuje z dlouholetého konfliktu a potřebuje smíření a obnovu, ale také musí eh, přinést lidem splněných aspirací lepší příležitosti, pracovní příležitosti pro všechny. To se musí eh, splnit, pokud se má dlouhodobě Irák stabilizovat. Důvěryhodné eh, dlouhodobé strukturální reformy již nelze odkládat. Musí se řešit korupce, účinným způsobem, tak aby rostla odolnost tohoto státu, aby tam byly F, účinné státní instituce a silná demokracie. Stávající vláda Iráku musí předložit ambiciozní reformní agendu, která musí být implementována a to naléhavě. Vysoká zástupkyně byla v letě v Bagdádu a už tehdy nabídla, že podpoří reformní agendu vládu a se zaměřením na poskytování služeb populaci. Vždy jsme stáli na straně iráckého lidu a jejich snahy eh, obnovit a zrekonstruovat zemi. V Kuwaitu jsme byli spolu hostiteli konference o rekonstrukci Iráku a teď eh, splňujeme sliby z této konference. 300 milionů bylo mobilizováno v uplynulých dvou letech na podporu reform a na podporu udržitelného vytváření pracovních míst, zejména pro nejmladší generaci což jsou ti, kdo také se stojí v čele eh, nedávných protestů. A je zejména je nutno se zaměřit na univerzity a nemocnice, eh, aby lidé mohli vést normální eh, život. Podporovali jsme také národní usmíření a také jsme vyslali misi, která má pomoci s bezpečnostní reformou, tak aby bezpečnostní složky lépe dodržovaly základní eh, lidská práva a svobody. Nelze zapomínat, že Irák, eh, Iráku se podařil značný pokrok, značné úspěchy po poražení Daeše a volbách v roce 2018. Poté následoval eh, mírové předání moci. Ale vztahy mezi ústřední vládou a eh, kurdským eh, regionem, ty se také zlepšily. My, Evropané, jsme odežva říkáme, že chceme pomáhat iráckému lidu, aby zvítězil v budování míru. A o to nás právě Iráčané žádají. Budeme i nadále na jejich straně, budeme provázet Irák na cestě k silnější, eh, inkluzivnější a spravedlivější demokracii. Děkuji vám. Děkuji. A budeme pokračovat se zástupci politických frakcí, nebo budeme tedy dávat slovo těm, kteří budou hovořit jménem politických uskupení a prosím vás, máme poměrně velké spoždění, takže prosím vás, držte se svého řečnického času. Pan Kirco za EPP minuta a půl, prosím. Děkuji. Ano, Máme tady krizi mezi Iránem a Saudskou Arábií, krizi v Libanonu, eh, invazi v Sýrii a další vývoj, který tedy také podpory nebo vystihuje, jak důležitý Irák je. Irák se snaží zotavit z 20-letého ozbrojeného konfliktu a také z negativních dopadů přítomnosti islámského státu. Potenciál tého je to země opravdu veliký velký. Je, jedná se zde o 4,6 milionech barelů ropy denně. Eh, Irák je opravdu velmi důležitou zemí a jeho ekonomika roste každým rokem. A proto musíme také apelovat nebo udělat všechno pro to, aby iránská vláda využila tohoto hospodářského růstu pro vyřešení společenských problémů, protože vláda ztratila kontrolu nad situací a ozbrojenými silami. A musíme udělat všechno proto, aby došlo k implementaci 13-bodového reformního plánu, se kterým přišla irácká vláda, tak aby vyšetřovací komise pracovala nezávisle a vyšetřila, kdo je zodpovědný za smrt více jak stovky demonstrantů. Děkuji paní Piri dvě minuty za SAD. Vážený pane předsedající, pane ministře a kolegové, viděli jsme tedy desítky tisíc lidí, kteří prostorovali v regioně, kde je většinou šíté, byly to neozbrojené konflikty, nebyly to rozhodně bez, žádné hrozby pro bezpečnost, ale brutalita bezpečnostních složek byla strašná, alespoň stovka byla zabitá, tisíce byly uvrženy do vězení a byli tam ostřelovači, kteří stříleli po lidech ze střech Bagdádu. Kolegové, musíme si říct jasně, že to je zcela za neomluvitelné eh, porušení lidských práv a musíme to co nejvíce odsouzit, protože ty obavy a protesty jsou legitimní a naléhavé. Podobné protesty už probíhaly eh, celé měsíce, protože čtvrt žena mladých lidí nemají zaměstnání, chybí základní služby, korupce je endemická, stále více stoupají obavy ráno. Ale akce vlády vyvolávají obrovské obavy. Nic nepřinášejí. Tyto protesty ještě nejsou vyřešené. Vůbec vůbec nic se vyřešilo. Právě naopak, 25. října je termín vláda, kdy, vlády, kdy má povolat k odpovědnosti odpovědné za střelbu do civilistů. A zase lidé vyjdou do ulic. Nemůžeme umožn, eh, um, eh, ne, dopustit, aby jejich legitimní požadavky se setkaly zase s násilím, protože Irak potřebuje ekonomické, sociální a strukturální reformy a to chce politickou odvahu. Evropská unie a její parlament stojí po boku boku iráckého lidu a chceme pomáhat orgánům, pokud si budou eh, přát skutečně inkluzivně eh, inform, eh, investovat do sociálních ekonomických reform. Jsme připraveni prokázat, že Evropská unie je spravedlivý a důvěryhodný partner v tomto regionu. Děkuji. Děkuji. Paní Al Sahlány za Renew má dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit švédsky, ale nejprve mi dovolte, abych arabštině pozdravila irácký lid. fyra dagar och över 3 500 är skadade. 109 osob bylo zabito během několika dní a tisíce byly zraněny, eh, byly střeleni do hlavy, do hrudníku. Eh, a stříleli do nich eh, se snahou zabít. Eh, hovoříme o civilistech, kteří nesli iráckou vlajku, protože se dovolávali svých práv, práv na práci, na vzdělání, na konec korupce. To znamená, že zaznívaly hlasy těch, kteří se chtěli, chtěli bojovat za svou vlast a premiér začal s vyšetřováním, ale to je nedostatečné, protože ty základní problémy toho státu se tímto způsobem nevyřeší. Volební zákony nefungují, kromě toho ústavní problémy jsou také zásadním problémem. V rámci tohoto vyšetřování nebyl vyšetřován žádný ministr, který vlastně nesl zodpovědnost za toto násilí, které bylo takovýmto způsobem eh, využíváno proti eh, demonstrantům. Nikdo také z oficiálního aparátu nebyl vyšetřován bombardován, Prostě docházelo ke střelbě, prostě náhodně bylo stříleno do demonstratů, kromě toho byla napadána i média, došlo k velkým škodám. Irák platí, zaplatil za svou svobodu velmi vysokou cenu, potom přišla Al-Qaida, americká invaze a nakonec tady máme islámský stát, to znamená nekončící válka a krize. Prostě je to něco, čím irácký irský lid trpí. A to jsou opravdu zcela zásadní stěžení problémy, které je třeba vyřešit v Iráku a my musíme a můžeme nějakým způsobem přispět k zásadní změně. A já jsem opravdu velmi nešťastný, že v tuto chvíli ještě pořád nejsme schopni přijít s nějakým prohlášením v jenom 8 a 40 hodin demonstrace. Podívejte se, k čemu eh, došlo. Irácký lid si zaslouží respekt a důstojný život. Děkuji paní Neumann za zelené. Prosíme, máte slovo. Milí kolegové a milé kolegyně, Každý člověk v Iráku má právo na to vyjít na ulici a protestovat, ale i přesto více jak sto z nich bylo zastřeleno, více nebo několik tisíců lidí bylo zraněno, včetně eh, novinářů, civilistů a ty zprávy eh, neziskových organizací jsou zcela jasné. Byly to také ozbrojené státní složky irácké vlády, které střílely do lidí. Ano, irácká vláda říká, že bude vyšetřovat, ale k, e, ničemu v tuto chvíli pořádně ještě nedochází. Spousta lidí se ztratila a kromě toho víme, že v pátek čekáme další protesty. A to, co mě znepokuje, už dva roky, dva roky. Před dvěma eh, lety jsme vyslali do Iráku naší eh, pracovní skupinu eh, nebo naší delegaci a my jsme v podstatě tu naší misi vlastně ještě posílili. A tato mise v tuto chvíli radí těm, kteří jsou vlastně zodpovědní za to nadměrné násilí v posledních týdnech. A proto se ptám, jaké důsledky výsledky z toho vyvodí Evropská mise v Iráku. Jak se budou zodpovídat? Jak zajistíte, že v pátek opět nedojde k porušování základních lidských práv? Jak zajistíte, že k tomu nedojde dámy a pánové, kolegyně a kolegové? Došlo na to, že musíme i v rámci pléna hovořit o takovýchto otázkách zcela otevřeně. Děkuji. Mr. Mariany, one minute. Mariany na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Irák je požehnaná země. Požehnaná v úvozovkách americkou operací, ale zraněná op, americkou operací, zraněná operec, americkou operací v roce, v roce 2003 a později. Je to země, která je e, zničená mnoha operacemi Spojených států a Tureckem. E, tisíce mužů, kteří byli nyní staženi se eh, Sýrie, jsou nyní v Iráku. A jsou tu takzvané mise konsolidace moci. Ty manifestace, eh, které otřásly touto, tou, tou zemí, jsou, eh, vyvolaly některé kroky, které jsou odsouzení hodné. Ehm, jsou tu eh, také někteří eh, náboženští činitele, kteří žádají o udržení jednotlivých složek irácké eh, společnosti. Tato represe, represe manifestací je odsouzení hodná. My jsme eh, tehdy zasáhli, aniž jsme mysleli na tu eh, budoucnost těchto, této mládeže bez budoucnosti a, a proto Západ nese velkou část odpovědnosti. Fotiga. Paní Fotiga, minuta. Eh, pane předsedající. Bylo tady období naděje v Iráku po potlačení ISIS, byť to bylo těžké. A teď eh, jsou zase obrovské demonstrace proti nezaměstnanosti, korupci, proti špatným veřejným službám. Reakce vlády byla pravděpodobně nadměrná a vedla k tomu, že mnoho lidí bylo zraněno nebo zabito a byla tady zřejmě i trošku provokací. Evidentně jsou tady milice podporované Iránem, které, eh, a byly tady ostřelovači, kteří stříleli ze střech a to zvyšovalo počet eh, obětí mezi mladými lidmi, kteří byli zabiti a eh, někteří zabiti a více než 6 tisíc zraněno. Musíme se velmi angažovat na podporu vlády, premiéra Adel Abdul eh, Mahdiho, ale rovněž musíme žádat, aby se podnikly veškeré nezbytné kroky k tomu, aby, se, aby tady nebyla možnost dalšího násilí. Děkuji. Děkuji. Je tady požadavek eh, na otázku prostřednictvím procedury modré karty ale eh, máme málo času. Paní Fatiga hovořila za EKR a proto já neakceptuji tady kartu, modrou kartu. Teď minutu má paní Daly, která hovoří za GUE NGL. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Loni touto dobou jsme byli v Iráku. Před třemi týdny ten mladý muž, který nás tam eh, s námi chodil, eh, byl střel, postřelen a jeho kamarád byl zabit. A naši iráčtí přátelé eh, vlastně mají pocit, že nikomu na to moc nezáleželo. Tady je více než stovka zabitých, tisíce bylo zraněných, ale v Irsku se o tom vlastně vůbec nepřijde psalo. My jsme si tak nějak zvykli na decimaci této země. Mladí lidé eh, chtějí jednoduché věci, jako je elektřina, voda, práci a nemohou to sehnat. Proč? Protože je tady dědictví nelegální invaze Spojených států, privatizace iráckých prostředků, ehm, eh, krádež všech eh, přírodních zdrojů, plus korupce. To je hrozné a připadá mi velice zajímavé, že současná vláda i když je především proamerická, je pragmatická a je trošku otevřená vůči Syrii, trošku přátelská vůči Iránu, tak bych chtěla, aby se pořádně vyšetřilo, kdo má na svědomí to střílení. Nemyslím si, že je to jasné a myslím si, že opravdu provokatéři tam fungují. For non-attached. A za nezahřazené, pan Kastaldo, máte minutu, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče těchto demonstrací a manifestací, tak ty, tady nehovoříme o žádném sektářství nebo nějakém eh, ideologickém protestu. Jsou to mladí lidé, jsou to obyčejní lidé, kteří chtějí změnit politický systém. A jaká je odezva místních autorit, brutální potlačení, více jak 100 mrtvých a to z důvodu nadměrného využití násilí. Dnes by měly ty demonstrace opět začít. Je třeba apelovat na iráckou vládu, která musí respektovat základní práva svého lidu. A nelze se nevyjádřit pouze proti vládám, které jednají jako v tuto chvíli irácká vláda, dochází k, tomu i v jiných státech. To znamená, že my moc dobře víme, eh, že využití takovéhoto násilí je opravdu přehnané. Samozřejmě, že to napětí se zhoršilo, ale to také z důvodu společenských a sociálních problémů pouze prostřednictvím nových modelů, které budou ličtější, budeme schopni tyto problémy vyřešit. Pan Ruiz Devesa. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Irák, a to víme my všichni, není pouze kolebkou naší civilizace. To víme. Je to také jeden z mála demokratických projektů liberálního charakteru, na Blízkém východě. A jako takový projekt si myslím, že si zaslouží opravdu všechnu podporu a pomoc. Finanční, diplomatickou, ekonomickou, prostě všechnu možnou pomoc. To, k čemu dochází v posledních týdnech, to je něco naprosto nepřijatelné. Musíme zcela jasně říci, že to, že to není dobré. Více jak 150 mrtvých, že tady hovoříme opravdu o lidech zastřelených eh, policií během mírové, mírových eh, protestů. Jsou to lidé, kteří prostě jenom chtějí zlepšit ekonomickou a společenskou situaci v Iráku. To znamená, my v tuto chvíli se vyjadřujeme v tom smyslu, že podporujeme a chráníme a uděláme všechno pro ochranu základních lidských práv iráckých občanů. Děkuji. Pan Bausa Díaz, dvě minuty, prosím. Máte dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit španělsky. A obracím se samozřejmě tímto na paní Mogherini, na koho jiného. Irák, Irák se podstatě nachází v začarovaném kruhu sektářského násilí. A je to začarovaný kruh, který musí Evropská unie rozbít. Hovořili jsme o tom již mnohokrát. Mladí Iráčané vyšli na ulici proto, aby protestovali proti korupci, aby protestovali proti tomu, že nemaj, nejsou respektována jejich základní lidská práva, že nejsou jim poskytovány základní veřejné služby. Došlo k přerušení internetu, eh, dochází k šik šikaně novinářů a taky jsme zaznamenali opravdu nadměrné násilí ze strany vlády a proto musíme zcela jasně odsoudit toto neodůvodněné násilí, které bylo použito proti demonstrantům. Více jak 150 lidí zemřelo, tisíce lidí bylo zraněno. To znamená, tato opatření musí být nějakým způsobem kompenzována. Je třeba vyšetřit a přivést k zodpovědnosti ti, kteří zatím stojí tento kruh násilí bude pokračovat, pokud budou pokračovat také ty problémy, kterým čelí eh, vláda. A všichni víme, o jakém jejich problémech hovoříme. Korupci, klientelismu a politickém systému, který vychází ze sektářských principů. A právě proto Evropská unie musí vyžadovat od irácké vlády, aby opravdu plnila uh, mezinárodní závazky. Nesmí dále používat násilí proti svým lidem a musí respektovat eh, práva a svobodu vyjadřování iráckého lidu a iráckých novinářů. Dámy a pánové, to je naše povinnost a i z toho důvodu je to to, co musíme vyžadovat od irácké vlády. Děkuji. A nyní paní Tobaglieri na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Bagdádu a dalších iráckých městech v průběhu brutální represe mladých, často nezaměstnaných lidí, kteří protestovali proti chudobě a korupci a e, s tím, že e, skoro polovina lidí, mladých lidí je bez zaměstnání. A bezpečnostní složky střílely na tyto lidi mnoho jich zabili, ještě více zranili. Je to země, která již trpí korupcí a teď je to ještě extrémnější. Nejde jenom o boji s terorismem, ale také řešení sociálních problémů. Křesťané a ženy v této zemi eh, jsou, křesťané jsou masakrováni v některých případech a dochází k různým barbarským praktikám vůči ženám. Dochází k porušování lidských práv na mnoha frontách. A kromě toho dochází k masové migraci a hrozí ještě více. Samozřejmě to by bylo směrem k Evropské unii. Děkuji. Další na jednu minutu. Od začátku října žádají Iráčané lepší život, bojují proti korupci, no a reakcí na to byly vodní děla, tohoto režimu. A dokonce i smrtelnější postupy, které způsobily smrt více než 100 lidí. Musí to přestat. My v Evropském parlamentu musíme žádat, aby bagdátská vláda naslouchala svému lidu a e, aby ukáznila bezpečnostní složky. Musí být e, zaručena svoboda projevu, což zahrnuje i svobodné užívání internetu. A irácká vláda má eh, závazek umožnit svobodné schromažďování. A samozřejmě musí být propuštěni všichni demonstranti. A kromě toho je tu také obava ohledně metod kolektivních trestů proti vlastním občanům. Například příbuzní lidí, kteří se zapletli s Daešem. Pan Bartolo na to a půl. Eh, děkuji, pane předsedající. V Bagdádu a v okolí více než 100 osob bylo zabito a tisíce zraněni v této spirále násilí, která v té zemi panuje už několik týdnů. Musíme říci, že to násilí nepřichází od nikud, ale je to důsledek závažných sociálních a ekonomických problémů, které velice negativně ovlivňují celou zemi už několik let. Přičemž je to země, která se snaží se vzpamatovat z války, která je srazila na kolena mladí lidé, studenti, normální občané vyšli do ulic, aby se domáhali svých práv a to je důsledek obrovské korupce. Je tady obrovská nezaměstnanost mezi mladými lidmi, strašně eh, vzrostly životní náklady, chybějí základní služby. To všechno jsou ingredienty nového vzplanutí sociálního konfliktu. Vláda tudíž musí zajistit právo na mírové protesty, na vyjádření a i když budou muset jednat někdy, pak musí vždycky respektovat lidský život a důstojnost. Evropská unie musí odsoudit všechny formy násilí a velice pečlivě sledovat, co se tam dále děje. Musíme se snažit na pomoci toho, aby došlo k sociální a politické stabilitě v této zemi a v celém regionu. Děkuji, pane předsedo. Tím jsme se dostali ke konci našeho seznamu řečníků. Následuje Catch the Eye a první bude pan Čuhudaru. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem znachucen a zhrozen proč? Protože jsem si nedovedl představit, že v našem století může dojít k takto barbarským metodám násilí já jsem působil v nemocnici a když vidím, co se dělá lidem, kteří jsou bezbraní, tak si říkám, jaká diabolická síla je tohoto schopna. Já jsem eh, také znechucen a zhrozen, protože naprosto základní právo každého občana tohoto světa je pošlapáváno a to zcela vědomně v 21. století. Podívejme se nalevo, napravo, také v Evropské unii protože eh, tyto věci se můžou opakovat jinde. My máme radu, komisi, ale je teď důležité, abychom eh, to, skutečně na to zareagovali takovým způsobem, aby už se to neopakovalo. Jak ještě jednou říkám, jsem naprosto zděšen a musíme najít nějaké společné řešení, ať se to už neopakuje. Mrs. Konečná. Paní Konečná.

požadovali odpovědné řízení a zlepšení veřejných služeb vystoupily proti něm irácké bezpečnostní služby, které použily nadměrnou a smrtonosnou sílu násilí, zabili více než 100 lidí a více než 4 tisíce zranili. Proto tady musí být patřičná zodpovědnost a transparentní vyšetřování těch, kdo jsou odpovědní za tyto zločiny proti lidským právům. Je třeba okamžitě propustit všechny protestující, kteří nebyli legitimně z něčeho obžalováni a kteří jenom využili využívali svého práva zúčastnit se demonstrací a kritizovat vládu. To nejsou žádní zločinci. A okamžitý tvrdý zákrok proti protestujícím tím, že jsou umlčovaný. hlasy, nemůže pracovat. Připomínáme irácké vládě, že v rámci mezinárodního práva je povinna hájit právo na svobodné schromažďování a vyjadřování. Děkuji. Pan Volas. Irák je zlomená země. Málo koho překvapí, že tam lidé protestují. Málo koho překvapí, že vláda eh, je poměrně neužitečná škoda, která byla nadělána v této zemi v Iráku. Co pak jsme někdy viděli něco až tak hrozného za posledních 30 let? Je to přímo neuvěřitelné. A bohužel Evropské státy také nejsou bez viny. Samozřejmě, že to všechno zešlo z Američanů a samozřejmě, že je to o e, zdrojích, o změně režimu. Ale e, ten těžký úděl, to všechno padá potom na lidi. Více než milionu lidí už bylo vlastně za ta léta zabita a tolik jich je zabíjeno teď. A podívejte se, kolik je tady teďko europoslanců. Pro mnoho je to zřejmě nerelevantní. A mnohé spíše zajímalo, když se tam bombardovalo, než co se teď dá pro ně udělat. Já vlastně ani nevím, protože je teď hrozně těžké, aby západní mocnosti pomáhaly této zemi, aniž by ji přitom připravovali o její zdroje. Tím jsme se dostali ke konci řečníků v rámci postupu Catch the Eye a nyní má slovo paní Tuporajnen, která bude hovořit s jménem místo předsedkyně a vysoké představitelky pro otázky bezpečnosti a zahraniční politiky. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych řekl, že tato výměna názorů byla opravdu velmi užitečná a velmi dobře načasována. Eh, chci poděkovat všem, kteří se vyjádřili a kteří přišli také se svými návrhy.